Er- Milé kolegyně, milí kolegové, zahajuji hlasování. Dostali jste pořad jednání a já se vás tedy ptám, jestli byste chtěli něco změnit. Nikdo nic nechce. Měnit to znamená, že ho můžeme považovat za schválené. Eh, druhý bod schválení zápisu z poslední schůze. Děláme to vždycky tak, že pokud do konce dnešní schůze nepřijdou žádné žádosti o změnu, budeme to, ten zápis považovat za schválený. A nyní sdělení předsedy. Sdělení jsou následující. Jednak bych rád upozornil na to, že naše dnešní schůze je přenášena živě na internetu. To znamená, že prosím, myslete na to, že vás někdo uh, může eh, vidět a podle toho se chovejte. Kromě toho tu máme seznam uh, korespondence. Pokud by vás některý z těch dopisů, který máte na seznamu zajímal, tak si ho můžete od sekretariátu vyžádat. Máme tu oficiální zasedání z TP, delegace, to znamená eh, s výborem pro obchod rady, který se schází v pátek. Bavili jsme se o základních principech obchodní politiky a eh, zvláště o tématu IPI, to znamená o tom důležitém legislativním procesu, Nicméně musím přiznat, že jsme nedosáhli valného pokroku. Zítra se o tom pobavíme ještě s, s italským náměstkem ministra obchodu, který za to má zodpovědnost v rámci italského předsednictví. Kromě toho jsem byl jako host 21. Eh, listopadu na zasedání ministru obchodu. Vycházím z toho, že Eh, to nebyla pouze dílčí záležitost, ale že bychom se tady zásadně měli účastnit formálních zasedání ministrů obchodu. I při této příležitosti jsme tady hovořili o probíhajících jednáních, samozřejmě také o TTIP a eh, o TDI. Velmi zajímavou dlouho vedli o stazích eh, s Čínou a to především na pozadí hospodářských výzev, které jsou s tím zpěty a také jsme řešili právní otázky, které jsou spojeny s obchodem s Čínou. Kromě toho bych vás rád informoval o tom, že příští rok už nebudou, nebude potřeba pozměňovací návrhy podepisovat osobně, budete je moci podepisovat elektronicky díky novému portálu Digital Signature Portal. Díky tomuto portálu budete moci tedy pozměňovací návrhy podepisovat elektronicky, což naší práci nepochybně velmi zjednoduší. Kromě toho Eh, vítá Marka Jutena, který sedí eh, vpravo od Alberta. Je to nový pracovník našeho sekretariátu. Srdečně vítejte, Marku. Mark, eh, Markus nahrazuje předchozího kolegu, který v rámci rotace odchází jinam. To znamená, že já ti tady přeji hodně štěstí a to, aby se v našem prostředí cítil dobře. Rád bych také upozornil na to, že dneska po poslední schůzi, eh, protože je to poslední schůze v tomto roce, vás zveme na malo, malý přípitek, takže dneska po konci zasedání, po konci schůze se sejdeme před eh, sálem. Kromě toho bych rád upozornil na to, že v rámci VTO došlo k zásadnímu pokroku. Byly vyřešeny problémy spojené s Indií a s indickým programem bezpečnosti program, eh, potravin, alespoň z části to tedy byly, bylo vyřešeno a Podařilo se tedy schválit dohodu o ulehčení obchodu s Bali. Celkem za to tedy můžeme říci, že jednání v rámci VTO týkající se eh, Doha eh, se zase eh, zrychlují a sefektivňuje. Já si myslím, že je to velmi důležitý bod, který musíme zohlednit, když tedy stanovujeme priority pro budoucí obchodní politiku. Včera večer při diskuzi s novou komisí eh, jsme o tom také hovořili, protože včera večer předsedové výborů měli jednání s novou komisí a v rámci tohoto jednání šlo mimo jiné i o deset priorit, při, deset priorit, eh, které si zvolila nová Evropská komise. Jedním, jednou z těchto deseti priorit je také schválení férové dohody se spojenými státy. Schválení férové a vyvážené dohody. To je samozřejmě správné, je to naprosto správně zvolená priorita, nicméně na pozadí jednání ve VTO je také důležité, abychom zohlednili i multilaterální eh, přístup, abychom na něj nezapomínali a abychom eh, za jednu z našich priorit považovali také eh, proces jednání v rámci VTO. Já jsem se to snažil tedy zdůraznit i včera při tom jednání s novou komisí. Ještě to není všechno, protože eh, chci zmínit ještě jednu otázku. Eh, otázku transparent, eh, iniciativy o transparentnosti. Dlouho jsme se bavili o tom, že transparentnost by u těch obchodních dohod měla hrát větší roli. Hovořili jsme o tom v rámci slyšení s paní komisařkou, ona na to reagovala a předložila návrh týkající se tedy transparentnosti. Je to iniciativa o transparentnosti, my jsme ho velmi přivítali a nyní jde o to, abychom ho rozpracovali do podrobna, do detailu, e, což vůbec nebude jednoduché, protože je to spjato s velkou administrativní zátěží, eh, to znamená, že ta praxe, že eh, restricted documents bude tedy eh, poskytovány v papírové podobě, to tedy není zvládatelné to by naši kolegové v sekretariátu nedělali takřka nic jiného, než že by eh, tyto důvěrné dokumenty tiskly a rozdávali. To znamená, že tato iniciativa týkající se transparentnosti je velmi vítaná, nicméně bychom ji tedy velmi rychle měli vtělit do nějakých konkrétních podmínek, do konkrétních pravidel, tak aby mohla začít platit. A konečně poslední sdělení. To se týká jednání o environmentálních ekologických stacích. V září se konalo eh, druhé kolo a při této příležitosti šlo tedy o definici eh, tohoto pojmu a třetí kolo jednání se tedy bude konat tento týden v pod, probíhá v podstatě paralelně s naším jednáním a ještě jednou se bude diskutovat o seznamu eh, tohoto ekologického zboží a eh, budeme se bavit eh, především o odpadních vodách a nakládání s nimi. Čtvrté kolo jednání je plánováno na leden. 14 dosavadních členů bylo posíleno, protože se Členem vyjednávacího týmu stalo, stal také Island. Myslím si, že i to je tedy v kontextu VTO velmi dobrý pokrok a velmi dobrý přístup. Tím se dostáváme k bodu číslo čtyři. Je to otázka uh, třístranných jednání. S radou jsme vedli pouze jeden trialog. Šlo o legislativu týkající se eh, externích statistik o obchodu. Možná, že se vám na první pohled nebude zdát, že by to z politického hlediska bylo citlivé téma, nicméně z, pro, eh, z procedurálně technického hlediska je to velmi zajímavé, protože jde o to, které prvky budou patřit do toho základního textu, eh, které prvky budou tedy aktech přenesené působnosti a které v prováděcích aktech. E, to znamená, že pro nás je důležité, co tedy patří do základního legislativního textu, co patří do e, aktů přenesené působnosti a co do, co do prováděcího aktu. A v rámci e, třístranných jednání tady půjde o tyto institucionální otázky. Příští pondělí 8. prosince budeme mít ještě jedno další jednání a do té doby by tedy komise měla přijmout e, nebo měla navrhnout nějaká kompromisní řešení v těch e, sporných otázkách Italské předsednictví také e, se snažilo o e, to, aby bylo dosaženo schody, e, mělo velmi konstruktivní přístup, to znamená, že doufám, že pokud všichni budou chtít dosáhnout kompromisu, že se to příští pondělí podaří a že tady budeme moci tato jednání ukončit a uzavřít. Nikdo se nehlásí, To tady znamená, že jsme trochu předběhli dobu, protože Tome, pan Tome tu zatím není, anebo jsem ho snad v sále přehlédl? Ne, nepřehlédl. Takže navrhuji, abychom se podívali na bod číslo 6, abychom nestráceli čas. Bod číslo 6 se týká udělení absolutaria za rok 2013. A já tedy předám slovo našemu rozpočtáři, panu Belgemu. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Ich mache das jetzt gerne, sofern damit nicht die Já eh, to rychle eh, budu chtít popsat, abychom nestráceli čas. Předložil k tomu zprávu i účetní eh, dvůr, aby bychom teď měli eh, přijmout stanovisko k eh, rozpočtovému absolutoriu. Bez toho, abychom zasahovali do rozhodnutí účetního dvora, měli bychom se na to podívat, protože na tom příkladu dohod o preferenčním obchodu můžeme zkoumat, kde jsou slabá místa. Mohl by to sloužit jako příklad i pro jiné rozpočtové oblasti. Jednak jde tady o to, eh, kde stojí zodpovědnost komise, v čem jsou slabá místa tam. A potom, eh, v čem eh, vězí problém v té spolupráci mezi komisí a členskými státy a jaká opatření můžeme přijmout, abychom ty slabiny odstranili. Můžu ještě eh, obecně říct k tomuto absolutoriu. Následující, my jsme diskutovali o takzvaných uh, Declaration of Assurance, tedy prohlášení o spolehlivosti. A měli bychom si uvědomit, že v té veřejné debatě um, to bylo eh, kontroverzní. Já si pamatuju na diskuzi, kdy Eh, jsme o tom diskutovali tady v Bruselu s eh, tehdejší místo předsedkyní eh, účetního dvora, která kdysi pracovala v podobné funkci v Německu a ta tehdy řekla, že pokud členské státy by zase měly povinnost vydávat toto prohlášení o věrohodnosti, tak to nebude možné. A druhá věc, a to je také uvedeno v těch závěrech účetního dvora, je potřeba se podívat, kde jsou ty zásadní problémy v optimálním využívání evropských prostředků. Musíme si uvědomit, že ty největší částky to mají na starosti členské státy, ve federálním systému to je vždycky komplikované, ale Kromě té národní je tady ještě regionální úroveň, například při provádění zemědělské nebo strukturální politiky. A mohl bych ještě uvést, že dlouhá léta jsme na výboru pro rozpočet eh, debatovali o tom, že by měly existovat příslušné orgány členských států, které by měly také dávat záruky za to, že všechny ty prostředky byly správně vynaloženy. A to eh, dlouhá léta členské státy torpédovaly, protože Eh, například v Německu je ta federální struktura, že ten federální ministr nemůže se zaručit eh, za prostředky, které vynakládají například spolkové státy a tak dále. A to, co tedy požadovali po nás, tak nebyli schopni eh, provést sami doma. A myslím, že ta diskuze nebyla vždycky úplně férová, ale přesto Jde tady o evropskou přidanou hodnotu a o to, jestli um, jestli dochází k dominovému efektu a myslím, že si v posledních letech lidé začali uvědomat, že ta komplikovanost těchto pravidel při využívání evropských prostředků představuje ten hlavní problém. to eh, kolikrát na veřejnosti je vnímáno jako podvody, ale my si musíme domenit, že eh, je to řada různých kritérií, které nejsou plně srozumitelné a nikdo s tím nedokáže pořádně zacházet a management je tím potom eh, přetížen. A proto bychom se společně s komisí měli podívat na to, jak vůbec příjemci jsou schopni všechna ta pravidla provádět tak, aby to bylo v pořádku a bez problému. A potom eh, tady eh, určitě máte ve svých materiálech ještě návrh mého stanoviska pro náš výbor. Řekl bych k tomu jenom, že jde o obecné vyhodnocení těch závěrů účetního dvora týkající se chybovosti. To bychom tady měli trošku rozlišovat, protože existuje rozdíl mezi programy, které Eh, řídí sama komise z větší části a tvoří část toho managementu a kde potom máme to, co zajímá nás hlavně, což jsou programy v té vnější činnosti, které je potřeba také poměřovat jinými měřítky než ty, eh, eh, které uplatňujeme u těch programů, které řídí sama komise. A je potřeba mezi tím rozlišovat, protože v tom jsou rozdíly. A když se potom ještě podíváme například na je to u bodu 2 a 3. Na kapitolu vnější vztahy a vnější pomoc tak tady eh, je jedna eh, zjištění účetního dvora, které je velmi zajímavé, což tam hovoří o tom, že v těch programech rozvojové pomoci eh, v jednom státě, který není o nás příliš vzdálen, bylo zjištěno, že komise validovala eh, prostředky nebo pomoc výši 100 milion, 150 milionů, přestože nebyla schopna přeskoumat, jestli to už bylo vynaloženo eh, správně na ty účely, které hm, to mělo být. A je tady doporučení pro příslušné pracovníky, že by měli eh, to své hodnocení provádět pouze na těch skutečně vyplacených prostředcích a ne na základě svého eh, hodnocení. Myslím, že to jsou věci, které bych měly být samozřejmostí a přesto eh, je to tady uvedeno, kde se potom musíme ptát, jak vlastně jsou ty eh, programy vnější pomoci prováděny. Ještě k tématu preferenčního obchodu, k tomu už nechci říkat nic dalšího, tady, se, tady si počkám na vystoupení příslušného zástupce účetního dvora. Myslím, že bychom se měli soustředit na tyto tři, čtyři priority. Hlavně na tu vnější pomoc a e, vnější vztahy, potom na e, otázku těch e, dohod o preferenčním obchodu a potom na další věc, o které jsme už tady diskutovali, a sice jak to bude dále vypadat s tím nezávislým hodnocením těch Programu, které eh, určitě nezbytně potřebujeme. Děkuji vám. Teď se Eva na řadu stínový eh, zpravodajové za SAD. Je tady někdo? Uh, broadly we agree with My eh, obecně souhlasíme se stanoviskem pana zpravodaje, je tady řada rozumných návrhů. Jediný problém, který s tím máme, je ta obsese s těmi business centry eh, v Ázii, to je uvedeno eh, obchodních centra eh, Evropské unie v Ázii. Myslím, že fungují docela rozumně, že si tam zlepšuje informovanost o evropských podnicích v tom regionu. A další argument, kromě toho rozpočtového, by mohl být ten, že členské státy jsou na tom lépe a provádějí to lépe, ale to jsou ty velké členské státy, které na to mají prostředky. Ty malé státy úplně ne, ty potřebují, aby je tam Evropská unie zastupovala a proto my je chceme podpořit. Ale jinak eh, si myslíme, že pan zpravodaj odvedl výbornou práci a navrhl nám tady velmi výstižně eh, sformulované doporučení. Pan Campbell, děkuji, pane předsedo. My si myslíme, že to je velmi eh, zajímavá zpráva. my jsme zklamáni tím podobně jako ta zpráva, že ty, všechny ty platby by se vyznačovaly eh, velkou chybovostí. My si myslíme, že u této míry chybovosti, eh, nebo že by ta chybovost neměla být tak vysoká, myslíme si, že by komise se měla postarat o to, aby prostředky byly účelně vynakládány jenom u jejího vlastního rozpočtu, ale také ve členských státech. A podle mě to o to důležitější v době rozpočtových úspor, kde členské státy se snaží seškrtat náklady. Dále jsme velmi šokováni tím, že 29% operací v té kapitole vnější vztahy pomoc a rozšíření bylo zatíženo chybami 29% a na nic vlastně nepřišla komise prostřednictvím svých kontrol, což je na tom asi nejzajímavější. A proto si myslím, že komise by nám měla vysvětlit, proč neodhodla žádné z těch chyb a jestli ten její kontrolní systém eh, může do příště zajistit, aby k tomu nedocházelo. A potom k tomu hodnocení dopadů my si nemyslíme, že eh, není věnována dostatečná podrobnost eh, hodnocení dopadu těch obchodních dohod a pro budoucnost je to podle nás velmi důležité. Děkuji, Marike. Mariče, děkuji, pane předsedo. Děkuji za návrh toho stanoviska. Myslím si, že se tam řeší řada zásadních věcí. Vidíme, eh, že ta chybovost eh, eh, z té jedné kapitole byla relativně nízká, ale potře- potře- pořád by se to dalo zlepšit. V minulosti jsme zaznamenali třeba zmizení pomoci v Egyptě a podfinancování služby pro vnější činnost a proto si myslím, že je tady určitě hodně prostoru pro zlepšování. AFET a INTA mají nad tím oba kompetence. Měli bychom hovořit o tom, jak koordinovat eh, práci těchto dvou výborů a i toto by mělo být brato, eh, vzato v potaz. Zpráva mm, účetního dvora o preferenčních obchodních dohodách, o které se tady dnes bude také diskutovat podrobně, ukazuje, že tady je hodně prostoru pro zlepšování. A to jak v oblasti hodnocení dopadu, tak u eh, hodnocení ex post a my doufáme, že ta doporučení účetního dvora budou zohledněna. Je potřeba eh, mít eh, řádné hodnocení, není to jenom rozpočtová otázka a je to nezbytné také pro to, aby naše partnery dodržovali ty závazky, které přijali, když s námi vyjednali tyto obchodní dohody, například v oblasti lidských práv, pracovních eh, podmínek, bezpečnosti při práci a tak dále. A doufáme, že to povede k větší důvěryhodnosti a k účelnějšímu využívání rozpočtu. Děkuji. Helmut. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat panu navrhovateli za předložení této zprávy. Můžeme s tím v zásadě souhlasit, ale chtěl bych ještě upozornit na tři věci. Souhlasím s poznámkami kolegů, kteří říkali, že obecně bychom měli být velmi pozorní na to, do jaké míry Eh, probíhají ty platby řádným způsobem a komise by měla eh, nejenom odhalovat eh, tu chybovost, ale snažit se ji také snížit. Za druhé, souhlasím s tím, že to hodnocení dopadu a kontroly ex post by se měly zlepšit a nemělo by se to zaměřovat pouze na ty finanční dopady, ale také na ty ekologické a sociální eh, kapitoly těch jednotlivých dohod. Protože to má také reálný dopad na platby právě eh, v této oblasti. A od pana eh, zpravodaje bych ještě rád věděl, jestli tady nejde kdy se zabýval i aspekty zahraniční politiky a rozvojové pomoci. Musíme si dát pozor na to, abychom jako výbor pro, za, pro zahraniční obchod, abychom se vyjadřili k těmto oblastem a měli je pod kontrolou. A možná, že do té míry by ještě bylo dobré upřesnění, protože ty body 1 a 2 podle mě nejsou dostatečně jasné. U bodu 4 my si myslíme, že je velmi eh, naléhavě nutné, aby eh, náš výbor vzhledem tomu, že v tom předchozí období vyslovil souhlas s různými legislativními nástroji, A abychom si zase vybojovali eh, právo souhlasu nebo projednávání těch aktů přenesené působnosti, protože v minulosti eh, to bylo všechno pasivně akceptováno, například se to týká Ukrajiny a určitě i tady, až se k tomu jednou bude vyjadřovat účetní dvůr, bychom se mohli dozvědět pozoruhodné věci. My jsme včera hovořili o Ukrajině a o pomoci Eh, kterou ji eh, budeme muset věnovat a myslím, že to je právě jedna z těch věcí, kterou bychom měli pečlivě sledovat v budoucnosti. Děkuji stínovým eh, zpravodajům. Za zelené FD tady nikdo není a proto dávám slovo dalšímu řečníkovi. Jenom ke zprávě účetního dvora. Již jsme hovořili o velkém počtu chyb a to se nám prezentuje jako, že to jinak nejde. A zpráva účetního dvora také nám říká, že tam se kumulují nezaplacené faktury 16 miliard 2012, 23 v roce 2014 a 30 miliard potom to bude v příštím roce za příští. A Evropská unie neustále tedy e, se zavazuje k určitým projektům a pak není schopná za ně zaplatit na konci roku. A takže se e, v podstatě zadlužuje, což je v rozporu se smlouvami. A já se ptám, jak můžeme dávat nějaké lekce jiným zemím, včetně mé země, Francie, Eh, eh, jak má tedy korektně řídit své finance a navíc Evropská unie nerespektuje vlastní smlouvy, kumuluje dluhy, nezaplacené faktury a mm, mm, potom se snaží ovlivňovat rozpočty jiných států. A takže to je pro mě tedy asymetrie v chování. Děkuji. Peter A za komisi nyní pan Peter Sendler. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za stanovisko a za připomínky, zde, které jsme slyšeli. Jenom bych rychle zareagoval na dva, tři body, které jsme slyšeli. Za prvé téma míry chybovosti a platby. To je nadále vážné téma kterým se komise vážně zabývá. Paní místo předsedkyně Georgieva nedávno na to poukázala ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, eh, vyjádřila se ke zprávě účetního dvora a mm, komise se zavázala, že zavedeme kulturu výkonnosti, budeme podporovat, zvyšovat efektivitu ve všech politických oblastech a to znamená, to je se spojeno s tím, jak implementujeme eh, rozpočet a jak se rozpočet čerpá. Absolutorium eh, samozřejmě to je vlastně taková vizitka Unie. Proto je velice důležité, abychom ukázali, že se každé euro vynakládá efektivně a mm, mm, pro daný účel. Problém s chybovostí samozřejmě to je něco, co nám leží na srdci v oblasti zahraniční politiky a tam je takový trend tedy směrem dolů, snižuje se to, ve srovnání s rokem 2012 a pokud je oblast, kterou se zabývá váš výbor a když naváží pana Šolce, tak v oblasti obchodu, tak eh, ta položka v rozpočtu je relativně malá, co se týče výdajů a eh, my jsme eh, a v účetní dvůr tam Eh, identifikoval eh, v podstatě eh, jenom pár transakcí. A teď za druhé, pokud jde o ta hm, podnikatelská centra, business centers, tady tato podnikatelská centra ve většině případů slouží Uh, užitečnému účelu, plní komplementární roli, tedy doplňují činnost uh, členských států a jejich obchodních oddělení. Evropská komise přímo nepropaguje obchod, ale například v Pekingu uh, to centrum pracuje velice efektivně a zajišťuje, zajišťuje to, abychom my hovořili jedním hlasem, především co se týče přístupu na čínský trh a eliminaci bariér k němu. Tady jde o to, aby tato centra eh, fungovala způsobem, který vezme do úvahy místní prostředí a mm, samozřejmě a v součinnosti s těmi národními centry je eh, vždycky důležité, když je zakládáme, tak abychom vyhodnotili nejprve dopad těchto center a jejich potenciál řešit problémy v terénu. A poslední poznámka, eh, to je spíše eh, není eh, ke komentáři, asi možná na to narazí účetní dvůr, týká se to hodnocení dopadu a komise zde by jenom řekla, že ano, je to něco, co komise bere velice vážně a vysvětlíme to možná potom, až eh, účetní dvůr představí zprávu. Kroky, které přijímáme, já myslím, že eh, jdou správným směrem, zlepšujeme neustále naši analytickou činnost samozřejmě, ale vždycky lze věci dělat ještě lépe. Děkuji a nyní dostane slovo náš pan zpravodaj, pan Böge. Děkuji, děkuji za všechny vaše podněty. David, eh, Davide, mohu vás tedy ujistit, že nejsme posedlí hodnocením těch obchodních center, nicméně si myslím, že bychom také měli mít zájem na eh, nezávislém zhodnocení situace a následně tedy navrhnout vhodné řešení. Pokud jde o to rozlišení příčin toho, eh, proč tedy Eh, můžeme v rámci rozpočtu zaznamenat různý vývoj, tak já si myslím, že to můžeme precizovat. Pokud jde o makrofinanční pomoc, eh, tak s tím také souhlasím. Obecně řečeno, v rámci eh, kontroly rozpočtu jsme vedli dlouhá léta spory o programech, ne u makrofinanční pomoci, ale u programů, protože tam tím sponzorem byly Spojené státy a dlouho jsme se tedy přeli o tom, jak to má být. Výbor pro kontrolu rozpočtu Evropského parlamentu v podstatě neměl možnost eh, to ovlivňovat, ovlivňovat kontrolní zprávy Spojených států, které zase byly eh, přístupné členským státům. To znamená, eh, ty kontrolní zprávy Spojených národů byly přístupny členským státům, ale ne Evropskému parlamentu. To znamená, že se musíme tedy podívat konkrétně na, i na další věci, například Aid for Trade. Eh, musíme na tom spolupracovat s výborem AFET, výborem DEVE, eh, protože to jsou programy, které spadají do jejich oblasti působnosti a musíme se na to podívat také více z hlediska obchodu. Pokud se vzpomenu například na to, eh, že tu je e, na jedné straně e, program Všechno kromě zbraní a na druhé straně tedy jsme museli e, zorganizovat potravinovou pomoc ve výši 2 miliard, protože Spojené národy to nebyly schopné zorganizovat. Tak <clears throat> samozřejmě Eh, můžeme při, eh, dospět eh, k velmi zajímavým výsledkům v tom smyslu, jak tedy příjemci, to znamená státy, kterým je pomoc vyplácena, s těmito prostředky nakládají. Jestli tím tedy nepodporujeme nějaké zvláštní struktury, jaký dopad to má na obchodní vztahy. Já bych tady uvedl jenom jedno, jednu jedinou věc. Bylo řečeno, že z každého eura rozvojové pomoci se eh, z té země dostane 10 eh, euro. Je to pravda nebo ne? A co to znamená pro naši politickou angažovanost, pro vztahy, které s těmito zeměmi máme, tak aby to eh, bylo konečně smysluplné? To znamená, že tady je skutečně mnoho zúčastněných stran a musíme to řešit společně s AFETem, společně s DEVE, musíme se tedy o tom pobavit. Ano, to jsou tedy věci, kde i já sám za sebe eventuálně mohu to stanovisko doplnit. Podívám se tedy na vaše pozměňovací návrhy a e, předem vám za ně děkuji. E, to znamená, že máte možnost předkládat pozměňovací návrhy do 11. prosince do 12. hodiny. Takže 11. prosinec 12 hodin je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak abychom, se, e, abychom o těch návrhů návrzích mohli hlasovat na naší schůzi 21. a 22. ledna. Tím tedy uzavírám eh, bod číslo 6 a vracím se k bodu programu číslo 5 a mám velkou radost, že máme mezi sebou zástupce Evropského účetního dvora, je to pan Tomé. A eh, zpráva účetního dvora o mm, obchodních preferencích už byla zmíněna v rámci diskuze o udělení absolutoria a já si myslím, že e, ta zpráva obsahuje celou řadu zajímavých aspektů, e, o kterých by stálo za to se blíže pobavit, analyzovat je, tak abychom mohli naši politiku do budoucna přizpůsobit a zlepšit. A já mám velkou radost, že tady máme pana Tomého, který nám může představit výsledky této zprávy. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vítám také všechny eh, poslance a členy výboru INTA. Eh, nejprve bych vám rád poděkoval za to, že jste mě pozvali, tak abych vám tuto zprávu eh, představil. Týká se to zprávy Evropského účetního dvora 2 2014 jsou preferenční obchodní režimy vhodným způsobem řízeny. Jde o to, abychom tady získali relevantní informace pro naši další práci. Jak víte, eh, již v září jsem tedy měl možnost tuto zprávu eh, představovat na výboru pro eh, kontrolu rozpočtu. Já si myslím, že pracovní dokument, který vytvořil tehdejší zpravodaj pan Stás, řeší a věnuje se tedy doporučením soudu, účetního dvora. Pardon. Nyní vám tedy poskytnu přehled toho, toho, o čem audit byl a co účetní dvůr ve své zvláštní zprávě k tomuto auditu říká. Účetní dvůr tady hodnotil to, jestli eh, preferenční obchodní režimy jsou vhodným způsobem řízeny. Já si myslím, že eh, preferenční obchodní režimy skutečně jsou klíčovým nástrojem pro obchodní vztahy mezi Evropskou unii a zbytkem světa. Přináší ekonomické výhody jak eh, Evropské unii, tak partnerským zemím a proto tedy Evropská komise musí tyto nástroje zpravovat velmi opatrně, tak aby, zacha, eh, za, eh, aby chránila finanční zájmy Evropské unie. Kromě toho je to součást politiky EU, mm, pokud jde o pomoc eh, rozvojovým zemím, snižování chudoby a doprovázení těchto zemí. Data ukazují, že tyto preferenční obchodní režimy se týkaly obchodních vztahů mezi Evropskou unii a stovkou zemí. Celkem se jednalo o 244 ehm, miliard euro, to znamená 14 celkového obchodu. Eh, audit dospěl ke dvojím eh, výsledkům. Za prvé jsme tady hodnotili to, jestli komise vhodným způsobem hodnotila ekonomické efekty preferenčních obchodních režimů a to jak eh, před jejich podpisem, tak poté, co začaly platit. Za druhé, audit se snažil zjistit, jestli kontroly, eh, které probíhají v souvislosti s těmito preferenčními obchodními režimy, jsou efektivní a jestli tedy eh, tady nedochází k úniku evropských prostředků, jestli jsou skutečně chráněny finanční zájmy EU. Eh, dovolte mi, abych se nyní podíval na ty celkové závěry auditu. Rád bych vás upozornil hlavně na dva body. Za prvé, pokud jde o hodnocení hospodářských efektů, tak audit dospěl k závěru, že navzdory určitému zlepšení, navzdory novým nástrojům, eh, komise ne- nehodnotila dostatečně všechny ekonomické dopady, které tyto režimy mají. A právě proto eh, politici a další zúčastněné strany nebyli dostatečně informováni o tom, jaký eh, ekonomický dopad tyto obchodní režimy potenciálně mohou mít. Vážení poslanci, pokud budeme vycházet z toho, že Evropská unie v tuto chvíli vyjednává o obchodních partnerství mm, eh, s Spojenými státy, tak závěry Evropského účetního dvora získávají ještě více na významu, protože tzv. dohoda TTIP zatím nebyla eh, tedy citována ve zprávě Evropského účetního dvora a mm, odhad dopadu zatím nebyl uh, ukončen. Já tedy doufám, že komise zapracuje uh, do své práce uh, doporučení Evropského účetního dvora a že tedy vezme v potaz veškeré hospodářské dopady těchto dohod. Druhá část se tedy týká kontrol, které jsou prováděny při dovozu zboží. Tyto kontroly probíhají na třech úrovních. Za prvé jsou to Eh, kontroly, které provádějí celní orgány členských států, potom kontroly eh, partnerských zemí a za třetí dohled eh, ze strany komise. Audit se soustředil na kontroly prováděné členskými státy a E, také na, tu, na ten dohled ze strany komise. V tomto ohledu tedy Evropský účetní dvůr má za to, že celní orgány členských států by se měly snažit zajistit, aby pouze povolené zboží e, tedy eh, mohlo eh, mít užitek se snížených celních tarifů. Nicméně Evropský účetní dvůr dospěl k závěru, eh, že toto tedy nebylo vždycky zaručeno a rádi bychom uvedli jeden příklad. V části čtyři zprávy je zmíněn případ, kdy byl dovážen česnek a byly na něj tedy uh, uplatňovány snížený, snížené obchodní režimy, protože se mělo za to, uh, že je uh, z Mexika a on byl zároveň z Číny. Evropský účetní dvůr uh, tedy dospěl k tomu, že v některých členských státech došlo k nesrovnalostem v reprezentativním vzorku, který se týkal pěti členských států jsme eh, tedy zjistili, že nebyly k dispozici dokumenty, které by opravňovaly k uplatňování snížených celních sazeb. Eh, to znamená, že už není možno uplatnit finanční korekce, protože eh, příslušné období uplynulo a proto tedy Evropská unie přišla o příjmy. Evropský účetní dvůr odhadl, že ta ztráta eh, představuje 655 milionů euro, což představuje 6 celních povinností eh, a podobné problémy byly nalezeny i jinde, nicméně e, celní orgány členských států v těchto případech stále ještě mají čas na to, aby e, tedy zavedly finanční korekce v těch případech, kdy tedy nebyly e, dovozci předloženy nutné a potřebné informace. To znamená, že tady je to možno ještě řešit. Kromě toho audit řešil efektivní kontroly ze strany komise, eh, pokud jde o ty preferenční obchodní eh, režimy. Podle názoru Evropského účetního dvora tyto režimy neobsahují dostatečné záruky, tak aby byly chráněny finanční zájmy Evropské unie. Pane předsedo, eh, vážení členové výboru, Evropský účetní dvůr tedy vydal celou řadu doporučení, e, ve kterých jsou tyto otázky zmíněny, tak abychom e, tedy zlepšili hodnocení preferenčních obchodních režimů. Za tímto účelem Evropský účetní dvůr doporučuje, aby komise tedy e, provedla velmi podrobnou komplexní analýzu ekonomických dopadů každého nového obchodního preferenčního režimu a za tímto účelem, nebo tím by tedy komise měla zajistit, že vědomí vyjednávací strany budou mít dispozici relevantní analýzu včas a kromě toho je potřeba, aby tedy eh, byl o tom informován i Eurostat a to včas a eh, aby byla získána kvalitní data. Kromě toho tedy komise eh, by měla hodnotit to, jak tedy eh, je možno zlepšit eh, výkon preferenčních obchodních režimů. Dále jde také o to, jak zvýšit ochranu eh, finančních zájmů Evropské unie. A komise by měla se zaměřit na rizikové profily, aby se stejným způsobem přistupovalo k analýzám vynakládání prostředků z evropského rozpočtu. A kromě toho by měla Eh, apelovat na členské státy, aby se zlepšila kontrola účetního systému. Stejně tak by měla provádět monitorovací mise do těch států, které exportují eh, v rámci toho preferenčního obchodního režimu. Dále potřeba zamezit další státám z evropského rozpočtu také tím, že komise zlepší finanční sledování prostřednictvím vyšetřování OLAFu. No, bude potřeba také posílit postavení těch recipročních obchodních dohodách a využití e, zásad nebo opatření předběžné opatrnosti. A na závěr jsme toho názoru, že by komise měla měla zvážit možnost odebrání certifikátu exportérům, kteří neprošli řádně certifikací. Děkuji vám za pozornost a jsem teď k dispozici Eh, pokud máte nějaké otázky. Děkuji vám, pane Tome. Já jsem vám naslouchal velmi pečlivě. A mám stejný pocit, jako když jsem poprvé četl vaši zprávu. Eh, protože když jsem se na to podíval eh, podrobněji, tak mě to hodně zaujalo, protože ty ta tvrzení nebo ty výpovědi, které tam jsou, vlastně eh, velmi eh, zásadním způsobem spochybňují celou obchodní politiku Evropské unie. Jde o to, že existují nedostatečné analýzy ex post a ex ante našich vnějších vztazích, a ty informace, které my máme k dispozici, jsou nedostatečné. A to je citát. Jsme tedy nedostatečně nebo neadekvátně informováni o výhodách nebo nevýhodách a dopadech těchto obchodních dohod, jestli vůbec dosahují to, co my si klademe za cíl. A to mě velmi znepokojuje. Protože pokud se to nezlepší, tak si myslím, že nemůžeme jenom tak dále uzavírat nové obchodní dohody a teď se o 20 nových vyjednává. To je obrovská výzva před námi. A nás by tedy zajímalo, co dělá komise s tím, aby eh, napravila tyto chyby, například eh, ohledně TTIP, abychom dostali dostatek informací a tím pádem, abychom mohli eh, přistoupit seriózně k vyjednávání těch 20 eh, o nových obchodních dohod. To je mm, z mého pohledu, ale teď bych ještě jednou chtěl dát slovo panu zpravodaji Begemu. Děkuji vám, jenom velmi stručně, pane předsedo. Já jsem se ještě jednou podíval na to zhrnutí a tady je zřejmé, že na jedné straně to je pravda to, co jsi říkal také vy, že je to velmi složitá oblast. Já eh, jsem byl nedávno v Hamburgu a byl jsem se podívat přístavu a tam byla celá řada kontejnerových lodí a říkal jsem si, jak vlastně je možné všechno tohle zkontrolovat. Je to skoro nemožné, ale v té zprávě účetního odbora Eh, je velmi dobrá analýza slabina. Teď otázka je, eh, jak postupovat do těch sdílených pravomocí. A to je otázka na účetní dvůr. Kde jsou, ta skutečné, ty jsou ty skutečné slabiny? Je to na straně komise, u těch eh, rizikových profilů, které by měla komise se vytvářet, nebo je tady nedostatek dozoru těch řídících systémů ve členských státech, které by měla provádět komise a co musí komise udělat pro to, aby se zlepšilo vlastně je to otázka toho, kolik lidských zdrojů je potřeba pro to, aby eh, všechno tohle mohlo být prováděno. A nebo je to, a zase je potřeba k tomu přistupovat eh, eh, diferencovaně, že ty slabiny existují v různé míře v různých členských státech. Hm. Asi otázka je, jak nebo kde Eh, máme usilovat o tu nápravu. Že komise by měla na místě kontrolovat aktivity členských států. Za EPP pan Siko. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. Já bych chtěl přivítat pana Tome a chci poděkovat účetnímu dvoru, protože pan Tome nám ukázal, že skutečně to je velice efektivní studie eh, slabin eh, obchodní politiky Evropské unie. A i, jak řekl náš pan předseda, i mě tato zpráva, toto téma leželo na srdci, protože my v Evropském parlamentu máme málo informací o celé řadě oblastí, což je vážné podle mě, protože nyní vyjednáváme celou řadu obchodních dohod, které jsou významné a proto tyto informace jsou pro nás zásadně důležité. Také i se mi nelíbilo, že komise neplní eh, své povinnosti vyčerpávajících kontrol. Je třeba být bdělý a kontrolovat a mm, samozřejmě nelze kontrolovat všechno, ale komise i členské státy musí vystupovat striktně já jsem osoba, která věří ve svobodný volný obchod, ale tam vždycky musí platit určité podmínky a proto plnění pravidel a e, ustanovení smluv, e, to e, v podstatě nemůže být, tak, nemohou být takové zadní vrátka pro dovoz nějakého nelegálního zboží. I zde existuje určitá skepse u řady občanů i vzhledem k ekonomickým potížím, tak já si myslím, že třeba abychom byli velice striktní a aby chom eh, nedávali prostor populismu a proto si myslím, že bychom měli být velice striktní. A já bych chtěl tedy apelovat na komisi, aby tedy eh, komise a členské státy plnili své povinnosti a chci poděkovat předem za tuto bdělost. A já doufám, že účetní dvůr aspoň tedy je takovou zárukou eh, toho, že když se něco stane, tak to bude napraveno. Děkuji. David or some... And then... David. Tři body. Za prvé. Jedna věc, která mě v té z vaší zprávy nejvíce znepokojila, je to, že nemáme žádnou právní kompetenci pro to, abychom mohli bojovat proti podvodům těch třech, třetích zemích. Velmi často s těmi partnerskými státy nemáme dohodu o tom, že by eh, se snažili ty podvody okamžitě řešit. To mě přijde jako velká slabina v našem systému a měli bychom na tom trvat u všech těch příštích budoucích eh, dohod. Eh, že pokud dojde k odhalení nějakých podvodů, takže ty naše protěžky ehm, to budou nějakým způsobem stíhat. A další bod je spíše otázka, možná, že jsem to úplně nepochopil tu vaši argumentace, nebylo mi úplně jasné, jak to eh, nahrazení těch eh, certifikátů o původu zboží eh, systémem sebecertifikace by mohlo zlepšit situaci. Mně to přijde mnohem náchylnější ke zneužívání ze strany těch exportérů, ale určitě zatím bude nějaká logika, kterou bych byl rád, kdybyste mohl vysvětlit. Kde asi nesouhlasím, jak s vámi a s panem předsedou, je to, že nejsem úplně přesvědčen o tom hodnocení ex post, o ztrátě příjmu, eh, po čemž oba voláte. Například by to znamenalo, že v okamžiku, kdy změníme pomoc pro zemědělství nebo pomoc pro zaměstnanost, tak Členské státy tím získají nějaké příjmy. A tady také nežádáme o hodnocení ex post těch té eh, eh, ztráty příjmu. A co se týče ztráty příjmu v důsledku obchodních dohod, to se velmi těžko definuje. Za prvé, protože eh, dochází k nahrazení těch obchodních toků, ten, to zboží může se nasměrovat někam jinam kvůli změně cel. A víme, že to není celkový obchod, který je tím potom eh, postižen, ale jenom část jeho. A jak už říkal můj kolega, ty analýzy by měly být hlavně o tom, jaké jsou výhody jak pro EU, tak i pro ty eh, eh, příslušné státy, jestli se něco zlepšilo o ochraně životního prostředí, sociální oblasti a tak zaměřovat se jenom čistě na ty příjmy, si myslím, že zase není až tak Eh, dokonale děkuji. Campbell? Campbell? Jenom velmi stručně, protože už jsme eh, hodně těchto věcí řešili u bodu 6. Eh, chtěl bych jenom říci, že je to opravdu znepokojící z ohledu na ty potenciální hospodářské ztráty, které by mohly nastat. To myslím, že to jsou velmi Eh, vysoké částky, o kterých je tady řeč, a vzhledem k té současné rozpočtové situaci bychom měli být velmi opatrní. A dále si myslím, že je dobře, abychom eh, se zaměřili na lepší sběr kvalitních eh, dat a Eurostat by díky tomu to mohl lépe monitorovat. Thank you very much. Mareče, myslím, že Tady teď máme nové věci, které bychom mohli zvážit, ale jinak to odpovídá obecně i dalším věcem, o kterých už jsme v minulosti hovořili. Měli bychom mít tady rovné hrací podmínky pro všechny. Měli bychom se postarat o to, aby ty pravidla, která se stanovují, byla skutečně v praxi prosazována a kontrolována, což je tady hodně mezer. Eh, v těch zemích se může dít cokoliv, bez toho, aby na to někdo přišel. Měl, zdůrazňuje se tady důležitost nezávislého hodnocení a potom na toho vynucení v těch zemích je potřeba se na to podívat, jestli se ty měřítka aplikují a, a tak dále. A kromě toho je potřeba také, aby e, komise následně e, kontrola situace a možná, že i tento výbor parlamentu měl hrát e, svou roli v tomto procesu, protože Eh, bychom měli dohnat radu a komise k odpovědnosti. A souhlasím s tím, co říkal David Martin o podvodech. Je to opravdu znepokojící, vzhledem tomu, že už jsme tady viděli tolik příkladů. Například eh, v té zprávě o Egyptu účetního dvora tam vůbec nebylo možné z toho vyčistit, jestli ty cíle byly splněny, protože to nebylo jasné, protože těch intencí, kde ty peníze vlastně už vůbec nešly vysledovat, protože nikdo neměl. Možná, že to šlo na dobré věci, možná, že ne, ale ta nejistota a ten obrovský potenciál pro podvody a další zneužívání toho systému je příliš velký a nemůžeme to akceptovat. A proto si myslím, že bychom měli posílit ty pojistky, demokratickou kontrolu a snažit se o to, aby se dělalo nezávislé hodnocení i následně, abychom vytvořili eh, rovné podmínky, abychom eh, byli důvěryhodní a to se týká nejenom těchto obchodních dohod, ale obecně i dalších věcí. Myslím, že bychom mohli to aplikovat stejně také na další oblasti, které nás zajímají. To máte určitě pravdu, Helmut. Děkuji, Bente. Já mám ještě dvě dotečné poznámky ke všemu tomu, co už tady eh, bylo řečeno, s čímž v zásadě souhlasím. Myslím si, že to je velmi citlivá zpráva, když eh, říkáte, že se to eh, dotýká i jiných oblastí než jenom té obchodní politiky, tak s tím také souhlasím. Ale proč? Protože eh, se to týká obou zákonodárců, kteří tady to usilovali, protože rozhodují o penězích daňových poplatníků. A já nechci eh, zasahovat do těch eh, vnitřních záležitostí jednotlivých zemí, proto nemáme pravomoci, ale máme zákonnou povinnost na naší straně za Evropskou unii, za všech 28 členských států, abychom tady eh, dohlíželi a rozhodovali o tom, jak budou vynaloženy tyto peníze. A proto by mě zajímalo, pane Tome, jestli je nezbytné, aby ke každému zákonodárnému aktu a ke každé dohodě oba zákonodárci eh, se nechali vypracovat eh, hodnocení dopadů. Komise nám často předkládá eh, hodnocení dopadů na různých slyšeních, kterým můžeme věřit nebo nemusíme věřit, a různé analýzy. A teď mě z toho vystává, jestli by takové hodnocení nepotřebujeme také tady v parlamentu nebo na straně rady, abych eh, měli jasný právní závazek, že eh, potom na základě toho můžeme kontrolovat ty procesy, takže možná bychom se nad tím měli zamyslet ještě jednou, jak jsou opraveny eh, ty, nebo jak by měly být opraveny ty kompetence v oblasti zahraničního obchodu s tím, že ve členských státech existuje povinnost, aby dohlíželi na zajišťování eh, fungování těch dohod. Možná, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli to nelze nějakým novým způsobem nově nastavit. Vzhledem k tomu, že nás také čeká vyjednávání o těch nových 20 obchodních dohodách. To máte pravdu, ano, je naší povinností z toho vyvodit důsledky a určitě se k tomu ještě jednou dostaneme. Co teď k tomu říká komise? To by mě velmi zajímalo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji ještě jednou panu Tome. My jsme se už setkali eh, několikrát v minulosti. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že komise potvrzuje a přijímá eh, tuto zprávu a ta doporučení účetního dvora. My si myslíme, že to je velmi užitečný proces, který by mohl změnit eh, ten způsob, jakým postupujeme u těch eh, obchodních dohod a jak řešíme ty celní věci učenských států. Bereme na vědomí Eh, řadu těch doporučení účetního dvora, ale musíme si také uvědomit, že účetní dvůr prováděl to hodnocení eh, v průběhu 15 let eh, a sám uznává, že v tom období došlo ke stabilnímu pokroku u těch hodnocení, která se provádí. Když se podíváme na tu situaci dnes, tak naše obchodní dohody, včetně té dohody s Japonskem a dohody TTIP, které spadají mimo působnost tohoto auditu. E, teď podléhají analýze ve čtyřech fázích. Analýza ekonomická, sociální, ekologická a hodnocení dopadu se také provádí předtím, než e, se to jednání zahájí, také během těch jednání. Stejně tak děláme analýzu i na konci jednání o dopadu té dohody, jak byla vyjednaná, než tedy to e, je posláno parlamentu a e, radě pro schválení. A další věc, kterou děláme, a to určitě spadá do těch doporučení e, účetního dvora, abychom zlepšili situaci, děláme více hodnocení ex post, abychom vyhodnotili dopady u celé řady oblastí těch dohod, které jsou uzavírány, čím se dostávám k tomu, co říkal David Martin, protože jedna z těch věcí, na které účetní dvůr upozorňuje, je ztráta příjmu a to skutečně eh, je jedna z těch věcí, kterou se komise snaží eh, odhadnout eh, v tom hodnocení dopadu předtím, než jsou jednání zahájena a určitě to je také součást těch hodnocení ex ante. Ale to není všechno, protože dojde ke snížení těch cel, tedy ztrátě příjmu, ale také jde o to, aby náš soukromý sektor byl konkurenceschopnější a tím pádem byl úspěšnější a vytvářel pracovní místa. Je možné měřit samozřejmě tento konkrétní ukazatel, ale rozhodně to eh, ne, eh, prozrazuje všechno o dopadu na evropský rozpočet. A další věc je to, že v minulosti některá ta hodnocení, která jsme prováděli, mohla být přísnější a komplexnější a na tom pracujeme eh, mnoha různými způsoby. Například se snažíme v současnosti aktualizovat eh, eh, pokyny pro provádění analýzy udržitelnosti. Promítli jsme to do pracovního programu komise, se tak jsme se dohodli na nové spolupráci s Eurostatem, aby Eurostat byl mnohem více zapojen do ověřování těch údajů, které Eh, se potom vkládají do těch ekonomických modelů. A dále chci říct, že eh, u těch oblastí, kde účetní dvůr zhledal, že jsme neposuzovali úplně všechno, tak tam byly některé oblasti, které byly velmi eh, konkrétní, například u Indie účetní dvůr kritizoval za to, že jsme nebyli schopni posoudit ten i udržitelnost u neformální ekonomiky. E, a to proto, že se to těžko posuzuje. Dokonce u nás e, ve členských státech je velmi těžké odhadnout, jaký je rozsah té e, neformálně nebo šedé ekonomiky. A stejně tak u těch partnerských dohod jsme byli kritizovány za to, že jsme do toho hodnocení nezahrnuli otázky jako přístup k léčebným přípravkům. Já chápu, že to může být důležitá věc a je možné říkat, že potom to hodnocení není úplně eh, komplexní, ale my si myslíme, že ty dnešní analýzy, které provádíme, jsou eh, solidní, že používáme eh, ověřené modely, které se používají v ekonomii. Stejně tak máme analýzu, která nám umožňuje zahrnout i ekologické, sociální aspekty, zahrnujeme občanskou společnost Eh, do toho hodnocení a tak dále. Co se týče hodnocení ex post, a to už jsem říkal, my akceptujeme, že bychom toho měli dělat více a děláme to už pomalu. Máme jich několik naplánovaných na příští rok a Měli bychom si také vědomit, že ty dohody by měly platit nějakou dobu, aby se projevily jejich eh, Eh, dopady v praxi. Kolikrát eh, ten proces může trvat pět let, než se všechny ty efekty projeví v praxi. Eh, těžko se to posuzuje rok nebo dva po vstupu v platnosti takové dohody, jako to bylo například u Koreji. A měli bychom tedy na to nechat čas. A na závěr bych se ještě chtěl vrátit k tomu, co tady bylo řečeno o, o těch právních Eh, kontrolních mechanismech v těchto dohodách. My jsme o tom diskutovali s účetním tvorem, tam šlo o to, jestli bychom do těch dohod nemohli zabudovat možnost přerušit platnost dohody v případě zjištění vážných problémů, například u celní spolupráce eh, s těmi úřady třetího státu. A ta eh, diskuse tedy nastala, protože ten začátek auditu byl velmi brzy <coughs> ne, při zahájení té dohody Jižní Koreje, kdy to komise navrhovala. A u té jedné dohody se o tom jednalo a nepodařilo se nám eh, získat eh, závazek korejské strany eh, s něčím takovým a my jsme potom to museli vyhodnotit v té úplnosti Místo toho jsme získali možnost konzultací s korejskou stranou předtím, než eh, eh, rozhodneme o přerušení platnosti. Takže to není, že by to úplně nebylo možné, ale je to trošku obtížnější. U dohod například eh, se Singapurem nebo s Kanadou, což bude brzy předloženo parlamentu, si uvidíte, že ta ustanovení nebo takové závazky byly vyjednány. Je to něco, s čím počítáme a chceme tím, eh, eh, chceme to eh, zabudovat do, do toho základního vzoru takovýchto dohod. A úplně poslední poznámka se týká cel, zejména jde o to, což také účetní dvůr doporučoval, je profilování rizik a DG Taxu, to už to teď dělá, Jde o to, jak identifikovat eh, specifické oblasti, které eh, jsou eh, vysoce rizikové. Například odvětví ekonomiky, kde je větší možnost, že ta pravidla by nemusela být prováděna správným způsobem. Ale úplně základní věcí je, že akceptujeme ehm, závěry účetního odbora. Myslíme si, že to je velmi užitečný proces a pomůže nám eh, lépe definovat, eh, jak nastavujeme naše analýzy. A proč je to důležité? Jde o to, že pokud nebudeme schopni prokázat, že tyto dohody se opírají o solidní základy a dosahují výsledků, které prokazatelně vedou eh, Eh, těm cílům, které by se potom ukázaly v tom hodnocení ex post. A tím se dostávám, pane předsedo, k tomu, co jste říkal na úvod, tak eh, tady nastane eh, nedostatek důvěry v celý tento proces. Nicméně tato zpráva by nám mohla pomoci tomu zabránit. Unser Berichterstatter möchte einmal das Wort, bitte. Nyní by se chtěl chopit slova náš pan zpravodaj. Ano, děkuji. Já jsem sebou trochu Eh, trhl, když zástupce komise jistě právem řekl, že všechno potřebuje svůj čas, něk, eh, všechno chce svůj čas, eh, některé věci dokonce pět let. Nicméně někteří z nás už tady potom nebudou. To znamená, že já si myslím, že musíme ta doporučení účetního dvora rychle sledovat dál. Pokud jde například o rizikové profily, bylo řečeno, že s tím začneme. Nebo eh, jak tedy členské státy mohou zlepšit svoje systémy řízení rizika. Další, to je další otázka. Eh, nebo eh, provádět analýzy v dotyčných zemích, eh, které využívají eh, preferenční režimy. Já si myslím, že to jsou ty tři nejdůležitější body, které je možno vyvodit ze zprávy účetního dvora a eh, komise by nám určitě měla během jednoho roku předložit zprávu o tom, jakého pokraku, pokroku v této souvislosti dosáhla. Já si myslím, že to bychom měli tedy jasně říci, že to je potřeba, že to je potřeba udělat a e, následně se tím tedy zabývat na naší schůzi. Děkuji. Já to, pane Bilge, vidím podobně. Možná, e, že bychom jako zpravodaj a předseda společně mohli napsat komisi dopis, vyjmenovat tam ty body a e, po určité době se tedy na to znovu zeptat a jako parlament k tomu přijmout stanovisko. Vidím, že kýváte, dobře, takže to tak uděláme. Společně napíšeme dopis komisařce a budeme to tedy e, sledovat. A budeme tedy požadovat to, aby e, komise na to odpověděla. Pane Tome, dostal jste tady nějaké otázky, to znamená, že máte slovo, abyste na ně odpověděl. Děkuji, děkuji, pane předsedo. To jsou různé otázky, na které bych rád reagoval. Za prvé, chci zdůraznit, že naše zpráva nespochybňuje evropskou obchodní politiku. To ne. My jsme pouze prostudovali ty kriticky důležité aspekty a e, tedy informace, které jsou k dispozici pro proces vyjednávání a potom jsme učinili doporučení, jak zlepšit situaci. Takže my nespochybňujeme fakt, že zde existuje evropská obchodní politika. Ne, my se snažíme ji zlepšit touto zprávou. Eh, s potěšením jsme se dozvěděli od komise teď, že komise převezme některá naše doporučení a Mm, samozřejmě za nějakou dobu také bude následovat další zpráva, následná zpráva a určitě opět zde před vámi vysvětlíme, do jaké míry naše připomínky a doporučení komise vzala v potaz. Je pravda, že možná zde zdůrazňujeme více Eh, slabiny než přínosy obchodní politiky, ale o to šlo ve zprávě. Poukázat eh, na slabiny a sformulovat proto doporučení. Máme zde určité konkrétní otázky, které jsme slyšeli za prvé. Eh, pravomoci právní pravomoci. Olaf má pravomoc vyšetřovat, i komise má pravomoci, mm, soud, tam to není tak jasné, jak to je ve vztahu se třetími zeměmi a v některých těch eh, případech, které jsme nahlásili, tak eh, stávající implementace Eh, doporučení OLAFu ze strany eh, celních zpráv, tak eh, to potřebuje souhlas vývozních zemí. Takže to jsou změny, které, které navrhujeme. A víme, že ta vyjednávání jsou těžká, tam jde o delikátní rovnováhy mezi partnery, kteří vyjednávají smlouvu. Také je to otázka e, samocertifikace. To znamená, že tady na sebe berou odpovědnost dovozci. Většinou je tomu tak, že ti, kteří, e, tedy ti e, dovozci, kteří jsou certifikováni, tak potom v dobré víře mohou tedy sami E, vystavovat certifikáty a berou na sebe odpovědnost, kterou normálně mm, mají orgány v oblasti zdanění. A my nedoporučujeme, abychom vyčlenili více zdrojů na celní kontroly, to ne, ale nám jde o efektivitu spolupráce a o efektivitu monitoringu ze strany komise. Naše, v naší zprávě se dočtete případy, kdy doporučení OLAFu nebyla e, realizována vnitrostátními orgány, nebo poukazujeme na případy, kdy nefunguje řádně administrativní spolupráce, to je spolupráce mezi správními orgány členských států. Takže tam my apelujeme na více zdrojů a, nebo na lepší, apelujeme na lepší management. Většina témat, kterými se zabýváme, tedy samozřejmě, která řeší ty studie dopadu, tak víme, že to jsou eh, agendy, které těžko se měří, ale to ani nejde. Ale my eh, analyzujeme, jak to dělá komise. A tady máme nástroje, které jsou relativně nové a vidíme tady zlepšení v čase ze strany komise zdůrazňujeme, že komise by měla provádět tyto analýzy způsobem systematickým a včasným, musí být aktuální, potom samozřejmě pokud jsou provedeny příliš pozdě, tak již nejsou relevantní a musí se opírat o data. Tady my zmiňujeme, že um, moc se nám nelíbí model, se kterým komise pracuje. Možná je to nejlepší možný nástroj, který má teď. A nejdůležitější tady je, aby ty, ta data, ty údaje byly aktuální a aby tedy do toho modelu e, byly vkládány údaje aktuální a poté se do nějaké závěry. A rozhodnutí. Další ještě body. Potenciální hospodářské ztráty. To je velice důležité. My jsme vyčíslili konkrétně to, toto tady dříve když jste hovořili tady o absolutoriu pro komisi, tak jste hovořili o chybovosti ve výdajích. Ano, tady, co jsme našli v těch kontrolovaných zemích, jsme shledali chyby na straně příjmů. To byly velice jaksi významné chyby, více než 6 celkové výše příjmů z cel a celní poplatku. Takže když se podíváte na celý rozpočet příjmů, tak možná to nebude tak vysoká částka absolutně, ale pořád je to 152 milionů euro za jeden rok a je to důležité. To a týká se to pouze dvou států, které zmiňujeme ve zprávě. Eh, je to tedy Spojené království, Německo a Francie, takže tři. A takže vidíte, že celní zprávy by měly v tomto ohledu co zlepšit. také se mě ptáte, zdali účetní dvůr má za to, že každé obchodní ujednání by mělo projít celým tím procesem, všemi těmi procedurami. A pokud eh, eh, takže mm, tam hovoříme o hodnocení dopadu pro eh, každou tu dohodu. Samozřejmě leda, že mm, ta situace je urgentní, nejde to provést, nebo ta povaha té dohody eh, je taková, že to není třeba, takže vždycky to musí komise odůvodnit, pokud to neprovede, podle nás. Dále. Potom je to hodnocení ex post Myslíme si, tady mezi námi nesoulad s komisí. My si myslíme, že tři roky po datu účinnosti dohody je na čase tedy provést nějaké průběžné hodnocení. To je důležité potom pro politiky, pro další orgány a organizace, aby mm, mohli eh, sledovat, jak se aplikuje dohoda. Já doufám, že jsem tedy reagoval na všechny body, nebo snad, nebo snad na všechny. A samozřejmě, pokud si budete přát, tak vám můžeme odpovědět písemně. Děkuji, to bylo skutečně zajímavé si vyslechnout vaše odpovědi. A jak jsme se dohodli, Mm, pošleme dopis komisi a eh, budeme tam respektovat vaše doporučení. Jsem si jist, že určitě ještě bude možnost dále eh, se sejít na příštích schůzích výboru. Děkuji, že jste přišel a přeji vám hodně úspěchu. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir jetzt Milí kolegové, milé kolegyně, tím se dostáváme ke společné rozpravě. Jsou to body 7 a 8 a budeme se zabývat eh, přepracováním dvou legislativních aktů, které se týkají dovozu, konkrétně hlavně textilních výrobků. V této souvislosti bych rád řekl, že jsme v podstatě počítali s tím, že v souvislosti s textilními výrobky budeme řešit i situaci v Bangladeši, protože přesně eh, protože chceme pečlivě sledovat, jaké jsou pracovní podmínky tamnějších eh, pracovníků po eh, katastrofě, ke které tam došlo. Nicméně bangladežský eh, velvyslanec nemohl přijít, to znamená, že tuto diskuzi odložíme na další schůzi v lednu. Nicméně nyní máme před sebou oba legislativní akty a já tedy dávám slovo panu zpravodaji, panu Valesovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, eh, milí kolegové. Návrhy obou zpráv jsou hotovy. Podstatou návrhu komise eh, jsou spíše technické změny, technické úpravy chyb, které byly eh, vyškrtnuty. Za prvé eh, v tom obecnějším nařízení, které se týká dovozu jiných než textilních výrobků, se hlavní změna týká toho, že z přílohy byly odstraněny některé země, protože se staly členy VTO Arménie, Rusko, Tádžikistán a Větnam. To znamená, že tento návrh už se nyní týká pouze dovozu z Azerbajdžánu, Běloruska, Kazachstánu, Severní Koreji, eh, Turkmenistánu a Uzbekistánu. A druhá věc, pokud jde o ten eh, návrh eh, druhý týkající se textilních výrobků, tak původní článek 23 byl nahrazen a je tu rozhodnutí eh, Mm, který, eh, které tedy spadá pod systém Omnibus 1. Jak zřejmě víte, textilní sektor je pro Evropskou unii velmi citlivou záležitostí. V, tu, v tuto chvíli eh, Evropská unie eh, dováží textil pouze z těchto zemí, které nejsou pokryty eh, dokumenty. Je to Bělorusko a eh, Severní Korea. Eh, toto nařízení tedy stanovuje roční množstevní omezení do, dovozu řady textilních výrobků z těchto zemí a umožňuje tedy Unii zavést kontrolní a ochrana opatření. Kromě toho tedy máme možnost zavést e, kontrolní a ochranná opatření u dovozu textilních výrobků e, z jiných třetích zemí, tam, kde by e, tedy tento dovoz mohl způsobit závažné škody z hlediska výroby podobných výrobků v EU. Jde tedy o to, abychom kodifikovali stávající nařízení o společných pravidlech dovozu textilních výrobků. Protože toto nařízení bylo eh, několikrát eh, změněno, je potřeba ho konsolidovat a eh, učinit ho čtivějším, přístupnějším. Všechny ty zemi, změny pardon, jsou spíše technické povahy, nicméně jedna věc byla v tom přepracování nařízení vynechána. Já jsem si ji všiml a myslím si, že je potřeba to opravit. Omlouvám se. Konkrétně hovořím o článku 9.2 eh, eh, přepracovaného nařízení o eh, dovozu výrobků. Je to seznam institucí. Úředníci, kteří tedy mají zajistit důvěrnost informací. Já jsem si toho všiml, protože tady nejsme zmíněni my jako Evropský parlament a myslím si, že to by mohlo mít dopad na eh, výměnu informací mezi institucemi a mohlo by to vést k tomu, že by Evropský parlament byl z celého procesu vyloučen a Podobné ustanovení o důvěrnosti, informací je eh, v tom přepracovaném nařízení o netextilních výrobcích. Je to článek 5.2 Nicméně tam není ani parlament, ani rada eh, v tom seznamu institucí, protože to původní nařízení je z roku 94, 1994, tak se může stát, že to zkrátka bylo vynecháno, protože eh, je to eh, stará záležitost. To znamená, že já bych rád poděk- požádal DG Trade, aby vysvětlilo, proč tam není tedy parlament zahrnut. Eh, rada kromě toho navrhuje celou řadu změn do přepracovaného nařízení o textilních výrobcích. Vypadá to, že to jsou technické změny, nicméně bych byl velmi velmi rád, kdyby nám předsednictví vysvětlilo, v čem je povaha těchto změn a jaká je tedy současná situace. Děkuji, pane Valeso. A nyní tady má slovo Alicia za SAD. Děkuji. Ano, eh, zde eh, jde o rekodifikaci eh, samozřejmě, takže je to čistě technická věc a tam není asi co doplnit k tomu, co řekl zpravodaj. Ale uh, i já bych chtěla eh, se chopit této příležitosti obecněji a zdůraznit eh, jednu věc, kterou i zmínil zpravodaj, a to je role Evropského parlamentu, nová role Evropského parlamentu jakožto spolu uh, eh, legislativního orgánu a tudíž je nutné, aby i u těchto předpisů byla uznána nutnost, že je třeba více si vyměňovat, efektivněji, častěji si vyměňovat informace, Mm, proto, aby bylo možné poté eh, nastartovat řádně mechanismy dohledu a to teď v situaci, eh, která je dost kritická. Víme, že v některých zemích tam eh, existuje overcapacity v některých sektorech, ta kapacita je příliš velká, jsou to sektory velice citlivé pro Evropskou unii a tudíž je důležité, abychom byli schopni intervenovat eh, a aby Evropský parlament měl veškeré podklady pro to, aby mohl vyvíjet tlak v okamžiku, kdyby, kdy má. A i já to říkám v souvislosti s takovou širší obavou, která se týká uh, jedné takové tendence, kterou teď zažíváme v některých zemích, eh, mimo EU, kdy eh, jak si jsou takové určité pokusy protekcionismu, a to především v některých sektorech, a což samozřejmě není v souladu s novou fází obchodní politiky, eh, která teď v podstatě se zahajuje, o tom jsme diskutovali předtím, a proto si myslíme, že i rekodifikace těchto předpisů, i když jsou to technické záležitosti, tak by měla být příležitostí, abychom zde zdůraznili roli Evropského parlamentu právě v těchto interinstitucionálních vztazích, respektive ve vztahu s komisí. Děkuji. Und dann kommen wir zu ECR. Děkuji. ECR Sandalus. Ja, dank Ah, Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Eh, dank... Děkuji, děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu zpravodaji za obě zprávy a komisi eh, za odpověď na otázky, které jsem položil 5. listopadu. Z odpovědí jasně vyplývá, že tato ochrana opatření jsme v podstatě nikdy nevyužili. Je zajímavé to takto říci. Nicméně je potřeba také eh, dát jasně najevo, že ta ochranná opatření tu jsou, že jsou k dispozici. Je to důležité s ohledem na takové země, jako je Severní Korea. Jde o to, abychom eh, tedy měli i vlastní evropskou produkci. Nicméně eh, jsem chtěl ještě potrhnout výhody volného obchodu. Pan zpravodaj několikrát řekl, že jsou to změny spíše technické povahy úvahy, eh, ke kterým nemáme žádné konkrétní poznámky, nicméně se připojujeme k té otázce, kterou tady formuloval sám pán zpravodaj. Jinak tedy eh, sdílíme názor, eh, že to jsou spíše technické změny. Děkuji. A nyní slovo, má slovo Marika. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaj. Myslím, že můžu být velmi stručná. Souhlasíme s těmi oblastmi, kterých se to týká, s tím přístupem komise. Je potřeba, aby legislativa EU byla jasná, transparentní, aby zajišťovala právní jistotu. A v tom smyslu je potřeba konsolidovat ten stávající text. My nebude překládat žádné pozměňovací návrhy, budeme doufat, že to bude rychle přijato. Helmut? Děkuji, pane předsedo. Já musím omluvit naši zpravodajku, stínovou zpravodajku, která tady teď eh, dnes eh, být nemohla. Eh, víme, že tady hovoříme spíše o technických adaptacích toho textu, ale já mám tu jenom jednu poznámku za naši skupinu. Týká se to návrhu pana zpravodaje, tak který chci poděkovat. Nejde tady jenom o otázky množství a aktualizace příloh, ale jde tady také o podmínky jak, o toho, jak ta produkce na místě skutečně vypadá a jak to můžeme kontrolovat. A možná, že v nějaké budoucí práci bychom se například mohli zabývat otázkou certifikace té práce ze strany komise, až se to jednou zase bude měnit a do té doby bychom měli na těchto aspektech také pracovat. Děkuji vám a nyní bych dal slovo komisi. Zástupně DG Trade Mariana Pasestevskou. Děkuji za vaše poznámky, já jsem si poznamenal. Zajímá mě, nebo chtěla bych se vyjádřit eh, eh, k jednomu vystoupení, které vyšlo o tom, že to je čistě technická záležitost. Je pravda, že v Omnibusu byl eh, odstraněn odkaz na radu, protože rada už nebude zapojena do Implementace nařízení, ale jsou to členské státy prostřednictvím komitologie. Fázi omnibusu jsme neodhalili to, že by rada měla být odstraněna i z toho textilního nařízení, takže my děkujeme parlamentu za to, že jste na to přišli, za to chyba, která uh, už tam nemá být. A kdyby Evropský parlament předložil pozměňovací návrh v tomto smyslu, tak my ho velmi rádi akceptujeme. Jak už jsem říkala na úvod, bereme eh, na vědomí vaše připomínky roli parlamentu a budeme si pamatovat i do budoucna. Děkuji. A teď pan Valensa jako zpravodaj. Děkuji vám za toto vyjasnění. Já jsem velmi eh, velmi rád, budu mít více podrobností o tom návrhu předsednictví. Jsem také rád, že budou zajištěna, zajištěny eh, pravomoci parlamentu a s tím, co jsme teď slyšeli, tak předložíme pozměňovací návrh, abychom vypustili odkaz na radu u bodu 9.2. Takže teď eh, se zdá, že už tady jsou pozměňovací návrhy u toho textilního nařízení, ten, který jsem právě říkal, a to, co navrhuje předsednictví, a vzhledem tomu, že obě tyto věci jsou spíše, spíše víceméně technické, tak si myslím, že bychom měli usilovat o dohodu v prvním čtení, což znamená, že bychom rádi dosáhli dohody ještě před tím, než parlament přijme formálně svůj postoj v rámci prvního čtení a doufám, že ostatní členové to budou schopni podpořit. Děkuji. Huta pro pozdělací návrhu je 15. prosinec, to je poledne. A diskutovat o tom budeme na příští schůzi našeho výboru 22. ledna a hlasování by potom mělo proběhnout 22. ledna. Děkuji. Teď máme trochu času, protože v 11 hodin by měla začít schůze koordinátorů jako uzavřené zasedání.